Vážení kolegové, pokračujeme v zasedání. Nemáme zde stálého zpravodaje, protože ten bude jmenován třetího září. Dnes odpoledne jsme se sešli, abychom se vyslechli zástupce trojky decentralizovaných agentur. Je to naše výroční schůze, Nemáme tedy stáleho zpravodaje, jak jsem říkal, takže proto bych dal nejdříve slovo panu Silvánovi Presovi, který je ředitelem generálního ředitelství pro rozpočet Evropské komise, aby nás seznámil z návrhy Evropské komise ohledně agentur na rok 2015 a s obecným přístupem komise v rámci snižování počtu zaměstnanců do roku 2017, protože to je všeobecná tendence s cílem snížit veřejné výdaje. A po panu Silvánovi Presovi bych dal slovo řediteli Agentury pro základní práva Evropské unie, to je pan Morten Kierum, který zde tedy bude zastupovat agentury, aby nás seznámil s návrhy obsaženými v návrhu rozpočtu Evropské komise a aby nás případně seznámil i se stanoviskem Koreperu z minulého týdne. Vážení kolegové, na stole máte podrobný dokument, který připravili agentury a který byl rozdán už včera ráno členům našeho výboru. Nyní tedy Pan Silvano Presa, dává mu tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. Já řeknu pár slov o trajektorii, o vývoji agentur, které se staly důležitým prvkem v Unii. A přednesu také krátkou prezentaci současného stavu. A budu pokračovat anglicky, pokud dovolíte uplynulých 35 letech bylo vytvořeno 32 decentralizovaných agentur, které vykonávají celou řadu úkolů. Tento nárůst je patrný i v rozpočtu. Je financován z evropského rozpočtu a od roku 2000 tento Rozpočet vzrostl téměř devětkrát a nyní je to 800 milionů ročně z evropského rozpočtu. Odráží se to také v celkovém počtu zaměstnanců, v těch plánech je tedy více než čtyřikrát větší počet zaměstnanců než v roce 2000, teď je to asi 6 tisíc pracovních míst ve všech decentralizovaných agenturách. Bylo to tedy období velkého růstu agentur. Nový finanční rámec pro dalších sedm let vypadá tak, že jde o konsolidaci evropského rozpočtu, Počítá se s konsolidací institucí, dalších subjektů a agentur. A to se odráží v jednom bodě tzv. meziinstitucionální dohody, kde některé prvky z víceletého finančního rámce 2014-2020 jsou také obsaženy. Jasně se tam uvádí cíl snížení o 5 počtu zaměstnanců všech institucí, subjektů a agentur v příštích pěti letech. V případě agentur úsilí o konsolidaci je zkomplikováno tím, že ne všechny agentury jsou už dobře zaběhnuté Některé agentury už fungují dlouho, jsou dobře zavedené, ale je zde i další skupina agentur, které byly vytvořeny teprve nedávno a které zatím ještě nedosáhly ani té provozní rychlosti, aby byly tedy schopny vykonávat své běžné úkoly. A pak je zde třetí skupina agentur, které už fungují nějakou dobu a jejich pole působnosti se teprve nedávno rozšířilo. To znamená, programování a v legislativních procesech, eh, které buď tedy vytvořily nové agentury, anebo rozšířily pole působnosti některých eh, decentralizovaných agentur, když se podíváme na ty nové úkoly a s tím související lidské zdroje, tak eh, odhadujeme, že bychom měli přidat ještě dalších 300 pracovních místa porovnání se současnou strukturou. Když se tedy podíváme na ten cíl, který je stanoven v meziinstitucionální dohodě, tak tam máme celkový cíl snížit počet zaměstnanců o 5 to znamená, že agentury by měly přijít asi o 300 pracovních míst, tam by mělo být zrušeno tedy celkově asi 300 pracovních míst, ale zároveň musíme nebo měli bychom vytvořit dalších 300 tisíc pracovních míst, aby ty nově vytvořené agentury mohly začít fungovat, aby se mohly rozběhnout. Takže jak sladit eh, tyto dvě nebo tyto dva rozporné cíle? Komise se o to pokusila ve sdělení, které bylo předloženo před rokem v červenci 2013 abychom dostali možnost navýšit některým agenturám počty zaměstnanců, i když celkově bude docházet ke snižování počtu zaměstnanců, tak eh, Evropská komise vytvořila nástroj, který umožní čerpat z těch agentur, které už dobře fungují, které už jsou stabilizované Budeme tam mít jednoprocentní taxu na jeden rok, tím se vlastně uvolní síly nebo tedy pracovní místa, která budou moci být přesunuta na jiné agentury, které budou muset vykonávat nové úkoly. Musí to být samozřejmě vyváženo v tom smyslu, že schopnost a rychlost vytváření těchto míst, které budou, která budou přesouvána. To znamená, že některé agentury budou posilovány a komise předložila návrh, kde se naprogramovaly různá pracovní místa v jednotlivých eh, decentralizovaných agenturách a udělala výhled až do roku 2020. A snížení, nebo tedy pětiprocentní snížení počtu personálu u zaběhnutých, dobře fungujících agentur, to je nezbytný předpoklad k tomu, abychom mohli navýšit počty zaměstnanců těm agenturám, které získaly nové pravomoci. To se potom odráží ve výši příspěvku z evropského rozpočtu pro jednotlivé agentury a abychom se ujistili, že to bude slučitelné se stropy, s jednotlivými dílčími stropy, které byly součástí jednání o víceletém finančním rámci 2014-2020. V rámci každé výdajové položky tam byla dotace na určitý rok a je třeba se ujistit, že tento výdaj bude slučitelný s těmi dílčími stropy, které byly stanoveny a že se tedy tyto výdajové stropy dodrží. Programování, které komise připravila pro následujících sedm let, respektuje tyto stropy. Ta omezení, která byla dohodnuta v rámci víceletého finančního rámce, je to v souladu s celkovým cílem snížit počet zaměstnanců o 5 u agentur jako celku v následujícím pětiletém období. Je to také předvídatelný referenční rámec pro agentury pro přípravu ročních rozpočtů a v tomto novém rozpočtovém období. Prvním krokem byl rozpočet na rok 2004, kdy vlastně poprvé celkový počet míst v agenturách jako celku klesl. Relativně tedy o malý počet po jednáních, ale tento počet klesl, takže se zde projevilo to konsolidační úsilí. A nyní návrh rozpočtu na rok 2015. Komise se ve svém návrhu řídila celkovým programováním lidských zdrojů a s tím souvisejících grantů pro agentury, které jsou plně či částečně financovány z rozpočtu EU, také s ohledem na výsledky implementace a odhadu potřeb Nechtěli jsme také zneutralizovat rozhodnutí, které přijal parlament a rada s ohledem na rozpočet 2014, kdy byly některým agenturám předěleny nové posty, nová pracovní místa. Když to srovnáme s celkovým rámcem, ve kterém komise pracovala před rokem, tak dnes zde vznikne nový subjekt, takzvaný Single Resolution Board pro bankovní sektor. To bude tedy nový orgán. který z administrativního hlediska bude mít formu agentury. Bude tam dalších 122 míst, která tedy vzniknou v roce 2015 Úvodní financování bude pocházet z evropského rozpočtu. Dnes dopoledne tento výbor schválil dočasný převod peněz, aby bylo možno co nejrychleji nastartovat tuto agentury, agenturu. Ale od roku 2015 to už bude tento orgán spoléhat na své vlastní financování, bude zcela tedy nezávislý. To je tedy stručně současný stav a důležitý prvek, který je třeba vzít úvahu, a myslím, že většina poslanců už o něm ví, je utvoření meziinstitucionální pracovní skupiny. Tato mezinárodní, nebo tedy meziinstitucionální pracovní skupina byla schválena v rámci dohodách, dohody o rozpočtu na rok 2014 z iniciativy Evropského parlamentu. Tato skupina se zatím sešla dvakrát dohodla se na složení, na pracovních metodách a harmonogramu práce. Pokud jde o mandát a působnost eh, této skupiny, tak jejím úkolem bude definovat jasnou cestu pro agentury která bude založena na objektivních eh, kritériích, aby postupně docházelo ke snižování počtu zaměstnanců těchto agentur, až bude tedy snížen o 5 jak s tím počítá meziinstitucionální dohoda. Je třeba využívat také synergii, aby bylo možno dospět ke stejným výsledku, ale jiným způsobem. A dalším třetím úkolem bude najít eh, prostředky pro eh, tyto místa navíc, pro tato místa navíc, které budou přiděleny legislativním orgánem. To je tedy stručně způsob, eh, jimž komise přistoupila k rozpočtovému návrhu nebo tedy k návrhu rozpočtu pro decentralizované agentury na rok 2015. Děkuji, pane předsedo. Merci. Děkuji. Pane řediteli. Vyslechli jsme si tedy stanovisko komise o rozpočtovém rámci agentur, o potřebě snížit počet zaměstnanců, ale zároveň také dát odpovídající personální vybavení těm novým agenturám a zachovat rovnováhu. Pan Morten Kierum, který zde reprezentuje agentury, nyní dostane slovo, aby se s námi podělil o své stanovisko. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Vážení předsedové, vážení poslanci, děkuji vám za příležitost vyměnit si s vámi názory k rozpočtu na rok 2015. Je pro mě eh, velkou ctí, eh, že vám také mohu eh, poblahopřát k vašemu zvolení a jménem evropských agentur, které se dnes reprezentuji, hm, bych také chtěl říci, že se těšíme s vámi na spolupráci v nadcházejících letech. A rád bych vás ujistil, že máme velice silný systém eh, nebo základ eh, ve spolupráci eh, v předchozích letech s tímto výborem. Velice stručně bych rád uvedl naše agentury. Ne každou samozřejmě, ale to, co přidávají k evropskému systému, to, jakou jsou přednou hodnotou. Eh, minulý rok jsme měli eh, tady na tomto místě eh, debatu o výzvách pro nadcházejících léta ve světle aktuálních rozpočtových návrhů a také jsme se dívali směrem do budoucna. Evropské agentury jsou velice důležitou složkou Evropské unie. Jsou zřizovány Evropským parlamentem a radou Evropské unie aby vykonávali konkrétní právní, technické nebo vědecké úkoly. Fungujeme bok po boku evropským institucím, evropských institucí a členských států a um, vytváříme pro ně znalostní základnu pro tvorbu politiky jak na úrovni EU, tak na národní úrovni. Eh, posuzujeme rizika a provádíme dohledové funkce a certifikační úkoly. Identifikujeme, posuzujeme a upozorňujeme na eh, stávající a objevující se hrozby. Také eh, podporujeme občany a tím, že sdílíme odborné poznatky o oblastech, které mají vliv na 500 milionů evropských občanů. Po celém světě Eh, uznávané a dobře známé agentury, jako eh, jsou eh, Úřad pro potraviny a léčiva ve Spojených státech, poskytují odborné poradenství svým národním úřadům. Evropské agentury byly vytvořeny podobně, aby eh, implementovaly eh, efektivněji evropskou politiku a aby eh, reagovaly na konkrétní potřeby, na které přijdou členské státy i evropské instituce. Pracujeme v celé řadě oblastí, které se dotýkají každého Eh, v eh, života v Evropské unii eh, na moři, v vzduchu i na zemi. Týká, zaměřujeme se na jídlo, potraviny, životní prostředí, základní práva, spravedlnost, bezpečnost a to, a to není eh, úplný výčet, eh, eh, jenom tak, abyste si udělali představu o těch specializovaných oblastech, ve kterých působíme. Ty agentury nejsou důležité jenom pro implementaci evropské politiky a programů, ale také umožňují úspory z rozsahu. V mnoha sektorech agentury snižují celkové náklady daňových poplatníků. Když to řeknu velice jednoduše, často může být jednodušší nebo levnější dělat jeden úkol jedenkrát na evropské úrovni, než jej replikovat 28krát na národní úrovni. Agentury v současné době spotřebovávají dohromady 0,6 celkového rozpočtu Evropské unie. Před tímto zasedáním jste obdrželi, jak jste uváděl, pane předsedo, od nás poziční dokument, který eh, nastínuje hlavní eh, obtíže, kterým agentury budou čelit, pokud stávající eh, rozpočtový návrh na rok 2015 bude schválen. Dovolte mi, abychom v nadcházejících několika minutech schválili ty hlavní prvky, tedy abych ilustroval ty hlavní body konkrétními příklady. Eh, rozpočtový proces v roce 2015 probíhá v době, kdy řada občanů eh, čelí eh, mm, špatné hospodářské situaci a členské státy se potýkají s rozpočtovými omezeními. Agentury, které mají sídlo ve členských státech blízkou občanů, chápou hospodářskou situaci a obtíže, ve kterých se Evropská unie nachází. Proto, než se dostanu eh, k podrobnější debatě o návrhu eh, komise na eh, přidělení zdrojů na rok 2015, zdůraznil bych rád, jak agentury plně jsou plně odhodlány se podílet na řešení obtížné hospodářské situace v Evropě. S přihlednutím k tomuto se agentury snaží eh, eh, hledat možnosti spolupráce, zvyšování transparentnosti a efektivity. Děláme to zavádění moderních technologií do eh, veřejné zprávy a efektivních nástrojů, jako jsou rozpočtování podle aktivit, management podle aktivit a také stanovování nákladů podle aktivit. Tyhle kroky eh, už eh, přijaly některé agentury, nebo jsou implementovány eh, v jiných agenturách a mají zajistit, aby agentury využily všechny možnosti racionalizace a úspor. Agentury respektují rozhodnutí dosažených parlamentem a radou a komisí ve spojeném, mm, ve spojeném stanovisku z roku 2012. Ve spolupráci se službami komise jsme se dostali daleko eh, v naplňování cestovní mapy eh, v rámci návazných kroků na tento společný přístup. Klíčovými eh, kroky cestovní mapy jsou zlepšení efektivity a odpovědnosti agentur. Cestovní mapa se snaží o zajištění většího souladu ve fungování agentur. Většina z těchto konkrétních kroků už byla implementována nebo je budou eh, finalizovat eh, eh, do konce tohoto roku a mělo, do konce tohoto roku mělo by to přinést další zvýšení efektivity. Bohužel navzdory všem krokům přijímaným agenturám, to, agenturami to nebude stačit na vyrovnání těch škrtů které eh, nám komise předepisuje, zejména pro agentury už takzvaně rozjeté. Připomenu eh, meziinstitucionální dohodu z roku 2013, která stanovila eh, cíl progresivně implementovat snižování počtu zaměstnanců ve všech evropských institucích, jakož i agenturách orgánech o 5% v nadcházejících pěti letech. V této věci bych jí velice jasně ráda řekl, že agentury nejenom přijali toto snížení počtu zaměstnanců, ale většina z nich e, i přes velké obtíže už e, jej e, započítala do svých víceletých personálních plánů. Ovšem jsme svědky toho, že ve stávajícím návrhu komise se jde nad dohodnutý 5% cíl, jak jsme právě slyšeli. Eh, etablovaným eh, nebo zavedeným agenturám je předepisován další 5% eh, škrt personálních plánech. A toho už jsme byli svědky v červenci minulého roku ve sdělení komise. Ve sdělení komise, které parlament odmítnul. Když parlament neboť parlament a agentury eh, stejně eh, nesouhlasí s tímto návrhem. Cílem je, eh, aby zdroje pro všechny agentury byly v jedné jednotné obálce. A to znamená, že když jedna agentura dostane dodatečné zdroje k naplnění svého právního mandátu nebo má být vytvořena jiná agentura, další agentury automaticky dostanou snížené zdroje. Lineární přístup k 5% eh, škrtu vytvořil eh, narušení, eh, kdy zkreslení, kdy prakticky všechny zavedené agentury mají snižovat počet zaměstnanců ne o 5%, ale o 10%. To neplatí pro žádnou jinou instituci nebo orgán. 10% není těch pět dosažených do eh, dohodnutých procent v meziinstitucionální dohodě. Toto bylo eh, navrženo bez další kompenzace ani eh, ve formě snížených právních závazků vykonávat určité úkoly, ani při navýšení, navýšení rozpočtu, které by umožnilo určité, určitý outsourcing neklíčových úkolů. Návrh komise potom vede k nerovnému zacházení dvojím, dvojím způsobem. Agentur vůči institucím a, a zavedeným a, zavedený, mezi zavedenými agenturami a, a novými agenturami, začínajícími agenturami na druhé straně. Budu ilustrovat některé problematické prvky návrhu komise jedním konkrétním příkladem, který ukazuje na celkový vzorec Měl sice příklad Evropské agentury pro letovou bezpečnost. Agentura eh, je komisí klasifikována jako agentura s novými úkoly. Agentura navrhovala personální plán 693 míst na rok 2015. Z toho 463 je financováno z poplatků a Eh, dalším opatků. Hlavní pozice jsou placené z rozpočtu EU. Agentura vzhledem k novým úkolům navrhla o eh, zvýšení eh, o 8 dotovaných míst. Komise s ní souhlasí, ale zároveň navrhuje snížení o 14 míst financovaných z poplatků. Takže 8 nových míst ale k tomu je ještě 14 míst škrtnutých. I když těchto 14 míst je spíš maximum pro nábor, spíš než cíl, budou eh, zaplněna podle eh, poptávky trhu a vytíženosti pracovní. Takže eh, škrty by se neměly uplatňovat naslepo bez ohledu na konkrétní okolnosti. Podobně jako u agentury, ehm, pro eh, letovou bezpečnost, která potřebuje určitou flexibilitu, aby včas mohla eh, reagovat na žádosti o certifikaci, eh, které přicházejí z letového odvětví. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, členové výboru. Rád bych uvedl, že už v současné době používáme, no, využíváme své kapacity až na hranici našich schopností. My jsme vás dříve varovali, varovali před něčím, co se nyní pomalu stává realitou. Agentury musí omezovat svoji činnost, neboť nedostávají zdroje, eh, se kterými by je mohli vykonávat. Mohu potvrdit, že situace před dvěma lety, kdy pouze jedna agentura nemohla vykonávat jeden úkol, eh, který eh, měla vykonávat, eh, se dnes týká několika, pokud ne mnoho agentur. Nicméně požadavek na to, aby agentury toho dělaly více ze strany evropského zákonodárce, přichází stále častěji. Řada nových úkolů, jak těch provozních, tak administrativních, jde nad rámec právních aktů. Ty nové úkoly jsou často důležitější než vývoj stávajících úkolů. Agentury často padají za oběť eh, svého vlastního, svému vlastnímu úspěchu. A znamená to, čím lepší mají výsledky, tím eh, větší jsou na ně požadavky. Takhle je to prosté a jednoduché. Nicméně toto musí dělat s menšími zdroji. Konkrétní příklady samozřejmě najdete v podkladovém materiálu, který jsme vám dnes dali k dispozici. V podstatě tohle ovšem nemůže eh, pokračovat nekonečně. Agentury často nebo stále častěji mají dilema, jak naplňovat mandát se zdroji, které dostávají. Je správné, aby ředitele evropských agentur a vedení eh, agentur měli rozhodovat, kterou část mandátu budou raději naplňovat. Máme my jako agentury opravdu právo ignorovat úkoly, které nám dáváte vy jako zákonodárci, v zakládajících nařízeních a v dalších předpisech, které eh, upravují naši činnost? Vím, že řada výkonných ředitelů a členů eh, vedoucích orgánů jsou eh, tedy nemá radost z této situace. Můžeme se tomu ovšem vyhnout tím, že pečlivě posoudíme potřeby každé jednotlivé agentury případ od případu ve vztahu k požadavkům příslušné eh, oblasti, eh, ve které agentura působí. Rozpočtový orgán by měl eh, zvážovat rozpočtové a personální prostředky agentur společně s rozpočtem institucí a souvisejícími úkoly. A tady budu hovořit o příslušných generálních ředitelstvích Evropské komise a partnerském generálním řediteli. Vždycky je třeba se odpichovat odsud, když rozhodujeme o zdrojích když se podíváme na každý zdroj zvlášť a zohledníme další specifické okolnosti, tak eh, možná bude třeba, abychom eh, vyvinuli eh, zvláštní úsilí, ale je to jediný způsob, jak můžeme dosáhnout slušných udržitelných úspor. Takový postup vlastně už existuje. Specializované výbory Evropského parlamentu si vyměňují informace o agenturách ohledně, eh, tedy v rámci své působnosti, přeskoumávají jejich programy práce a, a v, v, rozpočtovém eh, procedu, v rámci rozpočtové procedury využívají jejich specializovaná stanoviska. Myslím, že takovéto posuzování případ, eh, případů by mohl posílit i váš výbor, tak, aby byly rozpočty a personální plány přijímány na základě přesně posouzených potřeb. Rád bych poděkoval eh, vašemu výboru, že uzná, jak závažná eh, je situace a eh, za podporu při naléhavém řešení této věci. Zejména bych rád poděkoval za jasné prohlášení, které Evropský parlament a tento výbor učinil ve svých obecných zásadách pro přípravu rozpočtu na rok 2015. Tam zdůraznil, eh, jak je potřeba, aby eh, se všechny agentury posuzovaly případ od eh, případu podle úkolů a personálních potřeb. Závěrem bych pohovořil o nové meziinstitucionální pracovní skupině agentury. Vítají vytvoření této skupiny, která se bude zabývat jejich zdroji s cílem vytvořit eh, jasnou trajektorii vývoje založenou na eh, objektivních kritériích a individuálních zásluhách. Jsem rád, že eh, zákonodáci mají zájem o budoucnost agentur. Silně věřím a věřím, že kolegové budou souhlasit, že evropské agentury individuálně a i jako síť mohou velmi dobře přispět do této diskuse na základě zkušeností z každodenní eh, činnosti eh, v rámci eh, těch tři, více než 30 agentur po celé Evropě. Můžeme vám pomoci přesněji identifikovat jednotlivé problémy a poskytnout vám konkrétní řešení. Máme celou řadu myšlenek v rámci sítě i strukturální myšlenek o tom, jak i nadále zvyšovat eh, přednou hodnotu, kterou agentury přináší občanům Evropské unie, aniž bychom ovlivnili nebo aniž bychom ignorovali stávající eh, rozpočtová omezení situaci, uznáváme. Práce eh, pracovní skupiny bude velice důležitá pro jednotlivé agentury, neboť my jsme ti, kteří jsou nejvíce, nebo nejvíce přímo ovlivněni výsledky jejich práce této skupiny. Agentury by tedy do ní měly být zahrnuty. Jsem si jistý, že agentury budou moci přispět k práci skupiny a tak by bylo dosaženo eh, toho nejlepšího výsledku. Je třeba a eh, zajistit nějakou silnější interakci. Jsme vám k dispozici. Jako stavecí předseda eh, sítě agentur jsem vám také já k dispozici k aktivní podpoře této pracovní skupiny. Pane předsedo, a eh, místo předsedové i vážení poslanci, jsem velice eh, rád, že jste vyslechli eh, náš referát zde a velice se těším na pokračující, na pokračování spolupráce s vaším výborem i v nadcházejících docela náročných letech, která nás čekají. A samozřejmě se také těším na vaše dotazy a připomínky a jménem sebe i e, kolegy, e, kolegů mohu deklarovat, že jsme připraveni odpovědět na jakékoliv dotazy. Ale předtím asi ještě předám slovo e, Marcelovi z Eiry, jestli tomu ještě něco dodá. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že to bylo obzvlášť jasné. Samozřejmě by bylo užitečné odpovědět případně na dotazy. Rozumí se samo sebou, že koordinace agentur bude eh, zahrnovat možnost upřesnit si informace eh, s ohledem na vývoj našeho rozpočtu. Děkuji. Děkuji za tato slova. Máte tu několik kolegů, pane Kirum, takže samozřejmě, pokud chtějí jakýmkoliv způsobem doplnit, co jste řekl, tak eh, si je rádi vyslechneme. A pokud eh, si nepřejete, aby se vaši kolegové vyjádřili v tuto chvíli, tak případně budou moci reagovat na postřehy dalších eh, kolegů z rozpočtového výboru. Monsieur Zokiovský. Oui. Zdechovský je. Pan Zdechovský. Eh, Děkuji za přednesený referát. Eh, velmi si vážím, pane předsedo, i udělení slova, vážení kolegové. Eh, já prostě nemohu se zbavit jednoho, jednoho takového pocitu, jsem to nový poslanec, že pokud bychom měli mluvit o něčem, tak bychom měli být co nejvíce konkrétní. Hovořil jste tady o tom, že před dvěma roky pouze jedna agentura nemohla plnit mandát z důvodů finančních a v současné době je to už řada evropských agentur. Mně vždycky to slovo, když je to takový neurčitý, takový rozvláčný, já prostě chci vědět konkrétně, kolik agentur nemůžou plnit mandát proč nemůžou plnit mandát jaké mají problémy jaké finanční ty Jaký mají finanční požadavky. já bych potřeboval kdyby když potom předkládáte nebo říkáte zprávu, tak abyste mluvil co nejvíce konkrétněji, protože za současného stavu si nedokážu představit ani eh, počet agentur, ani finanční objem částek, o které by se případně rozpočet měl navýšit. Děkuji. Ano, takže dáme slovo ještě několika dalším a poté se budete muset eh, moci vyjádřit eh, k několika otázkám. Prosím, pan Gajer. Ähm, Děkuji, pane předsedo. Já bych se agentur eh, rád zeptal na jednu věc a komise na druhou. Otázka na agentury. Správně jste eh, vysvětlili, že část eh, rozpočtu, eh, kterou nárokujete, je bez srovnání zanedbatelná s těmi čísly, o kterých my se tady normálně bavíme. Když se podívám na veřejnou debatu o evropských agenturách, například u nás v Německu, tak můžu kolikrát dostat dojem, abych to vyjádřil obrazně, a není to moje stanovisko, že agentury eh, sedí na evropském rozpočtu jako parazit. A Evropská unie neustále rozšiřuje počet agentur a tím eh, vlastně mm, násobí své eh, rozpočtové problémy. Takže opravdu tady mluvíme o 0,6% rozpočtu. To pro spoustu novinářů může být děsivě málo ale eh, zároveň jde pořád o velké částky. Vy jste eh, názorně eh, vysvětlili, že některé agentury na základě toho, jak k ním komise přistupuje, jsou na kraji akceschopnosti. Teď vás prosím o schovivost. Dnes odpoledne bychom se tím velmi rádi konkrétně zabývali. Takže eh, ptám se, do jaké míry eh, projednáváte tyto problémy se svými eh, příslušnými odbornými výbory? Protože ty nám dávají stanoviska k v každoročnímu rozpočtu. Takže bych vás rád vyzval, abyste v těch odborných výborech, které si váží a mohou posoudit vaši práci po obsahové stránce mnohem lépe než my, abyste se tam pokusili prostřednictvím jejich stanovisek ovlivnit a přednést svá stanoviska k těm rozpočtovým problémům. A sice eh, eh, prostě eh, když ty komentáře dáte prostřednictvím našich kolegů, tak to bude mnohem efektivnější, než když to skončí jenom u nás. Já vás tímto nechci úplně odrazit. Vůbec ne. Eh, chceme, aby ty agentury byly akceschopné a aby mohly plnit svoji úlohu a eh, ukázal bych vám, jak, kdo, eh, kdo by měl být vaším spojencem v této sněmovně. Takže já se ptám, jestli jste s ním spojeni. A druhá otázka komisi. Agentury jsou schopné vykonávat svoji činnost do určité míry. Ovšem, já jsem byl eh, pět let eh, v kontrolním výboru eh, jako mm, sociální demokrat a tam jsme schvalovali absolutoria agentur. A za posledních pět let jsme v výboru pro rozpočtovou kontrolu i mm, na základě zásadních rozporů a debat si pokládali otázku, jestli v některých agenturách se opravdu rozumně hospodaří s prostředky Evropské unie. Byla dohoda, že agentury, a já podporuji tento přístup, si, eh, eh, se podrobí externímu auditu. Ano, ovšem otázkou je, kdo ho zaplatí. Já si myslím, že ten externí audit podporují všechny strany já, mám, já jsem pochopil ten společný přístup do roku 2012 tak, že Evropský účetní dvůr se svými odbornými eh, znalostmi bude podporovat agentury eh, při hledání externího auditora. Eh, to, že to účetní dvůr sám nezvládne, je mi docela jasné. A také by se vzdával své nezávislosti, ale účetní dvůr by měl podpořit agentury při hledání externího auditora. A teď si čtu, že v červnu tohoto roku Účetní dvůr a komise se shodli na tom, že eh, tu eh, hle úlohu přehodí zpátky agenturám. To je dobře, komise i účetní dvůr sice vyřešili dva problémy, a sice kdo za to zaplatí a kdo se bude o to pracovně starat. Ovšem, eh, život agentur se tím eh, nezlepší ani neusnadní, protože základní kompetence eh, agentur není hledat si auditory, ale radit zákonodárci. Takže já bych rád věděl od komise, Jaké důvody vás vedly k tomu, abyste společně s účetním dvorem ten problém hledání auditora se vším, co, je, co to obnáší, pokud jde o veřejné výběrové řízení, placení, ehm, vypisování, proč jste to eh, přehodili na agentury tedy? Merci. Děkuji. A slovo dostává pan Gerard Depré. Uh, oui, Ano, pane předsedo. Já mám jen jednu otázku, poměrně obecného charakteru. Když jsem si četl position paper sítě agentur, tak vidím, že se tam neustále hovoří o potřebě při předělování zdrojů pracovat tedy případ od případu. Case by case basis. S tím, že i tímto způsobem by se podařilo snížit eh, počet zaměstnanců o 5 pokud jsem to tady dobře pochopil. Takže má otázka je následující. Nejdříve pro komisi. Co si myslí komise o tomto návrhu agentur Především mi jde o návrhy na stránce 8 tohoto dokumentu, kde se říká, že by se mělo pracovat eh, případ od případu. A jsou tam tedy tři návrhy, tak mě by zajímalo, jestli tyto tři návrhy jsou slučitelné s cíly, které jste si vytýčili. Pokud jde o agentury, Tak když by se tedy postupovalo případ od případu, jak si myslíte, že by bylo možné dosáhnout eh, těch celkových výsledků, které byly stanoveny, jaké postupy chcete používat, jak individuálně si myslíte, že dosáhnete toho cíle, který byl stanoven, tedy snížení počtu zaměstnanců o 5%, nebo mě v tom vašem vystoupení něco uniklo? Děkuji, pan Maňka. Děkuji, pane předsedo. Já bych použil jeden příklad. Nevím, jestli to bylo před 13 nebo 12 lety, tak eh, účetní dvůr se nechal udělat nezávislý audit sám na sebe. Byl to první audit eh, v evropských institucích a když si ho nechal udělat, eh, tak se mu dařilo snižovat správní výdaje rok od roku a dosahoval většího účinku s menšími náklady. A to je ta cesta, o které hovořil Jens Geier, že když zabezpečíme externí audit pro jednotlivé instituce, určitě tam najdeme rezervy. Vím, že každý šéf takovéto instituce vykonává svou práci s určitou manažerskou kvalitou, ale každý tam má určitě nějaké rezervy. Někdo 3%, někdo 20%. Já mám osobní zkušenosti. Řídil jsem hodně institucí, všude jsem si dělal audit a vždycky se nám podařilo snížit výdaje. To je jediná cesta. Já vás všechny chápu, vím, že děláte svou práci tak, jak nejlépe umíte. Ale když se nedáme argumenty na stůl, tak se těžko navzájem přesvědčíme, že ty věci jsou v pořádku nebo nejsou v pořádku, takže udělejme to, udělejme nezávislý audit a já si myslím, že tento audit vám pomůže k tomu, abyste dosahovali lepších výsledků. To je jedna věc. A druhá věc je, že je potřebné ty vaše požadavky kvantifikovat a předložit je v příslušných výborech, eh, ve kterých pracujete. A ti poslanci, kteří tam pracují, vám určitě pomohou vytvořit názor, zda do něčeho jít, zda dospět do nějaké fáze, pak to zastavit a už to nerozšiřovat. To je k diskuzi ve výborech a oni vás určitě podpoří, pokud budete mít oprávněné požadavky. My vás podpoříme, ale musíme být konkrétní věci na stole, v čem je problém a můžete se na nás polehnout. My vám pomůžeme, ale kdybychom vám to řekli dnes, bylo by to velmi subjektivní. Merci. Je donne maintenant la parole à monsieur. E. Děkuji. Eh, Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Představitel agentur řekl, že zde prezentuje neutrální názory k tomu rozpočtu. Já si myslím, že to je přirozené, že to zde prezentuje tímto způsobem. Já si mohu dovolit eh, ten luxus, že nebudu neutrální k rozpočtu. A rád bych se zeptal, zda skutečně ten škrt, o kterém se zde hovoří v rozpočtu a tak a v počtu zaměstnanců, zda tedy vyplývá z technických detailů, že agentury měly zbytečně moc zdrojů, anebo zda to je způsobeno nějakými ideologickými náhledy, ideologickými názory a že ty škrty byly potom udělány a posteriori na základě toho všeobecného náhledu. A za druhé, těchto agenturách, i kdyby tam třeba byl nadbytek zdrojů, tak by mě zajímalo, zda je logické, že tato situace sociální krize ve chvíli tedy, kdy dochází k navýšení personálu a úkolů agentur, které souvisí s policií a s ochranou. Zdá se to dělá tento rozvoj s ohledem na pracovní podmínky, ochranu životního prostředí, technologický rozvoj a tak dále. Zda vám připadá, že je to vhodné v tuto chvíli, anebo zde je zde tedy jasná vůle podpořit, zvýšit bezpečnost v Evropě, ještě tedy nad rámec občanů a stavět tedy bezpečnost nad rámec práv občanů. Děkuji. Šestý řečník se hlásí o slovo. Pan Kolman. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych poděkoval oběma a, a, z, eh, řečníkům za velice eh, podrobnou zprávu a, a rád bych eh, vycházel ze své dosavadní činnosti z Zemského účetního dvora v Bárensku, Württembersku. My jsme tam hodně často zkoumali úřady o jejich nezbytnosti a o tedy o jejich nezbytnosti a možnosti šetřit a personální vybavení. A u každého úřadu samozřejmě každý úřad musel jasně říci, proč je nezbytný a proč potřebuje případně více zdrojů. Jsou tam peč, pilní lidé, kteří něco umějí, kteří naplňují úkoly, ale často eh, dochází k tomu, že eh, každý eh, rok plní stále více úkolů. A u těchto úkolů nesmíme stát se zřetele, že bylo opravněně řečeno, že agentury stojí 0,6 rozpočtu eh, za eh, ten personál, ale zároveň to také znamená, že hovoříme o 6 tisících lidech, eh, kteří pracují v 32 organizačních jednotkách. A nejdříve bychom měli tedy analyzovat jednotlivé úlohy a měli bychom si položit orgán, tedy otázku, jak to, že máme 32 jednotek. Přidává to nějakou přidanou hodnotou? Ehm, odpadají tím opravdu národní struktury? Protože dosahuje se aspoň úspor na národní úrovni díky tomu. A jsou tyto organizační jednotky opravdu eh, nastaveny tak, že se zaměřují jenom na to podstatné? Vždycky existují dvě možnosti, jak organizovat eh, úřady. Buď eh, mám předem danou peněžní částku a chci ji maximálně využít, nebo řeknu, tady mám konkrétní eh, užitek a to chci eh, dosáhnout s minimální eh, peněžní částkou. A já myslím, že v současné době bychom měli upřednostňovat tuto druhou metodu. To znamená, že musíme říci, že s minimálními prostředky, s co nejmenšími prostředky chceme dosáhnout předem daného cíle. Děkuji. Nejsou tu žádné další žádosti o slovo. Já sám jsem nový v Evropském parlamentu, tím pádem i v rozpočtovém výboru. Asi bychom měli vyjasnit jednu věc. Je tu 32 agentur, ale v tom seznamu, který nám byl uh, eh, dan k dispozici, jakožto position paper, sítě evropských agentur, vidím 41 struktur. Čili jaký je tu, jak vysvětlit ten rozdíl? Vím, že eh, tu byla zmíněna ta analýza case by case, případ od případu. Můžeme nějakým způsobem rozlišit ty agentury eh, tak, že některé jsou regulační, třeba pro účely finančního, bankovního trhu, pojišťovnictví, a tak dále. A instituce na řešení problémů, řešení problémů bank. To jsou agentury, které jsou v podstatě nezávislými orgány a na základě povinných eh, příspěvků se definuje právní základ a jednotlivé modality krytí eh, nákladů. Tady můžeme tedy hovořit o kdybychom měli vlastní zdroje pro, do rozpočtu pro určité instituce, které jinak patří do širší rodiny eh, agentur. A to oproti jiným agenturám, které jsou spíše eh, jaksi servisního, poradního charakteru ve vztahu k Evropské unii a eh, jejím jednotlivým základním institucím, ať už je to parlament, a eh, eh, eh, jednotlivé výbory. Možná se si táží, jestli existují v některých případech určité překryvy mezi funkcemi národních agentur a evropský, evropskou agenturou. Jestli to nějakým způsobem nespochybňuje to, co se dělá v té národní agentuře v případě, že je to jestli je to něco, co doplňuje, anebo co zdvojuje tu funkci té národní agentury. To je otázka. Čili jestli budou nějaké audity eh, po jednotlivých agentur, tak bychom možná mohli udělat také audit celkový, abychom viděli, jestli nelze některé, eh, některé funkce združit, takže bychom vytvořili určité klastry jednotlivých agentur. Nyní dáme slovo pořadě nejprve panu Kerumovi a e, poté i e, řediteli DG pro rozpočet panu Presovi. Takže pane Kierum, dávám vám slovo. Mohou vám pomoci i samozřejmě i kolegové, kteří jsou tady součástí toho dnešního jednání, součástí té trojky agentur. Thank you. Děkuji vám. Pane předsedo, děkuji za tyto podnětné komentáře a dotazy směřující na agentury. Myslím, že tím to věští velmi eh, dobrou budoucnost pro náš dialog s tímto, s tímto výborem. A čas, časem doufám, že se nám podaří tento dialog ještě více prohloubit. Pokud začnu tím, na co se ptáte vy, to znamená rozdíl mezi 42 organizacemi a těmi 31 agenturami. Vlastně jsme sem přizvali také ty společné podniky jako Clean Sky například je nejnovější člen, nejnovějším členem naší sítě. Oni se snaží snižovat dopady letectví na životní prostředí. To je jeden z příkladů ještě dalších uskupení, kde, které jsou natolik podobné strukturálně agenturám, že jsme je eh, přizvali do sítě. Čili do té neformální výměny názoru, která mezi námi probíhá. A teď se vyjádřím i k dalším otázkám, na které jste poukázal, pane předsedo, jestli je možné vytvořit nějaké združení, nějaké klastry několika agentur. To je přesně něco, co bychom mohli řešit v našem dialogu. Jaké jsou funkcionality a možnosti stávajícího systému pro jednotlivé agentury? jestli je víc agentur, které by mohly například se financovat z poplatku, eh, nebo jiné agentury by mohly mít jiné druhy externího financování a tak dále. Existuje mnoho různých přístupů. A právě proto tolik eh, říkáme, že by se měly řešit agentury případ od případu, aby se případně agent, eh, identifikovaly nové možnosti financování. Eh, pokud jde o združování potenciálu, to znamená práce v jakýchsi týmech, eh, tak to už vlastně probíhá, protože eh, agentury spolu spolupracují, jsou v kontaktu a existují různé řídící nástroje, kdy jedna agentura vypracuje určitý řídící nástroj, který pak zpřístupní jiné agentuře. Několik velkých agentur pomohlo malým agenturám třeba s velkými zakázkovými řízeními. Máme společné rady pro personální otázky. A v tomto směru můžeme do budoucna dál pokračovat mnohem dál. Nyní dovolte, abych se vyjádřil k té první otázce k otázce pana eh, Zdechovského. V příloze toho dokumentu, který máte k dispozici, tam vidíte různé příklady. A jakožto koordinační agentura pro všechny agentury provádíme eh, tyto průzkumy. Samozřejmě to můžeme ještě více specifikovat a upřesnit, ale to, co tam máte v té příloze, jsou určité příklady z jednotlivých agentur a možná někteří další kolegové, kteří přispívali do té agentury, třeba ta Lisabonská agentura, ehm, ta by, ti by mohli říct přesně něco k těm, k těm dopadům. My například nejsme schopni plnit všech devět oblastí, které jsou v našem víceletém rámci v důsledku nedostatku zdrojů Ale eh, rádi se eh, ještě jednou vrátíme a doplníme případně ještě specifické podrobnosti. K tomu, co říkal pan Gajer, jestli jsem to dobře pochopil, jak můžeme lépe představit přidanou hodnotu kterou přinášíme. Na tom přesně pracujeme s agenturami, jak lépe prezentovat naše výsledky um, u jednotlivých agentur. Na začátku září bychom rádi dali dohromady příručku nebo takovou spíš brožuru, která by byla jakýmsi takovým přesně profilem toho, co agentury dělají a jak to zviditelnit. To je jedna z velkých výzev pro agentury, protože vlastně nejsou známé. Není známo, co přinášejí. Z vaší otázky jsem pochopil také to, že se tážete, jak můžeme zlepšit účinnost agentur. To je další věc, na které se chceme podílet a kterou chceme vypracovávat ve spolupráci s vámi, v dialogu s vámi. Jsem vděčný za to, že existuje tato výměna, abychom dostali tu zpětnou vazbu od vás a od členských států taky, co vlastně se od agentur očekává. Pak panu eh, Depré, Vy se ptáte, jestli existuje eh, jaksi nějaké zázračné řešení, něco, co by se dalo použít, ale neexistuje eh, žádný lék na všechno. Proto musíme analyzovat každou z těch oblastí, každý, každou z agentur, každý z klastrů a ptát si otázku, jak můžeme splnit ten vytyčený cíl, ať už to je 5% nebo jiné číslo ještě jednou zdůraznuju, my nejsme proti tomu, abychom přispěli, eh, ale vadí nám to, že musíme krátit víc než ostatní. V dialogu s institucemi chceme vést dialog také o tom, co mají být naše hlavní priority a co mají být potom menší priority je eh, ovšem komplikované, když máme nějaký právní závazek něco dělat a pak se nám říká, že to přece jenom musí být eh, odloženo na vedlejší kolej. Tam je to pak problematické. Pane Maňka k nezávislému auditu a hledání prostoru pro zlepšení efektivnosti. My jsme prováděli hodně auditů, máme, je tam hodně vel, vysoká transparentnost, asi to může být zlepšeno a jsme připraveni přijmout eh, vaše rady, ale probíhaly audity naší práce a to jak finanční stránky, účetní stránky, tak i věcné stránky. Eh, jestli akceptujete eh, být přerušen. Pan Depre by chtěl zřejmě zareagovat na něco z toho, co jste řekl. Eh, ano, omlouvám se. Já se vrátím k tomu příkladu nebo přístupu případ od případu. Já vycházím z toho dokumentu, který jste nám dali, ty závěry na stránce 8. Já velmi dobře chápu, že případ od případu chce nebo chcete, aby se respektoval autonomní status každé z těchto agentur, že byly vytvořeny každá zvláštním aktem a tak dále. Ano. Každá agentura má svá specifika, ale všechny byly vytvořeny s naším souhlasem, protože byly vytvořeny nebo založeny právním aktem. A vy říkáte, že když budete k tomu přistupovat případ od případu, tak dospějete k tomu cíli, který komise chce splnit, to znamená snížit eh, počet zaměstnanců o 5%. Eh, Ale jak to chcete udělat? Myslíte si, že ten přístup případ od případu něco změní. Pokud máte stejný cíl a pokud se myslíte, že ho budete schopni dosáhnout, tak co se tím vlastně mění? A já jsem tu vaši odpověď vůbec nepochopil. Takže kdo vám odpoví, je to tento konkrétní bod. Jestli mohu předat slovo kolegovi, jistě. Děkuji, pane předsedo. Já tedy zodpovím otázku pana Depré. Já myslím, že ty věci musíme vyjasnit. V dokumentu, který jsme předložili, agentury neuznávají povinnost provést komplementární snížení rozpočtu o 5 v porovnání s těmi 5 které musí splnit všechny instituce, ne tím přístupem, který zde máme. Znamená to, že zde tady máme rozpočet, jednu obálku pro všechny agentury, ale ty agentury jsou decentralizovány a tady vlastně žádáme u agentur, které už jsou zaběhnuté, aby eh, vynaložili větší úsilí a to je velký problém. My už jsme o tom hovořili v dalším dokumentu. To, že se to převede, to je věc, která je vždycky tak trošku eh, náhodná a navíc by to znamenalo, že zde bude celkový rozpočet, eh, který bude zcela odpojen, odvislý od všech eh, politik, které jsou v té které oblasti. Takže když například vidíte, že nějaká decentralizovaná agentura komise nebo nějaká výkonná agentura, že mají schopnost spolupracovat, nebo že tedy mají schopnost více přispět k administrativní účinnosti a nemůžou to udělat. Ale tady, když bychom měli ten obecný přístup, eh, tak by to bylo bez ohledu na jednotlivé politiky. Když ale budeme mít eh, přístup případ od případu, tak bude zohledněna celková politika Evropské unie v té které oblasti, takže je to trošičku jiný přístup. A druhý bod, a možná už zacházíme trošku do detailu, spočívá v tom, že zde máme problém zajistit eh, konzistentnost mezi obecnými pravidly, která musíme plnit, a potom my tedy máme tu naši správní radu, což je náš řídící orgán a tak dále. Ale členské státy, které sídlí v radě, nemají vždycky stejný náhled na to zvládání úkolů, které provádějí jejich eh, zástupci. Takže agentury jsou proti tomu, že jsou požadovány po nich eh, další kroky, aby se to tedy snížilo o 5%. My chceme, aby ten náš přístup byl opravdu případ od případu, individuální, aby se k tomu přistupovalo také z hlediska politického sektoru, nebo tedy sektoriální politiky, rezortní politiky. Vy tady hovoříte o přístupu podle typu aktivity, to je podle nás dobrý přístup, eh, který byl proveden v roce 2009. Myslím, to byla studie, kterou zadalo generální ředitelství pro rozpočet a vyřešilo to spoustu situací. Takže my obecně se k tomu stavíme tak, že nesouhlasíme s tímto horizontálním přístupem pro jednu kategorii institucí. Chceme, aby to byl diferencovaný přístup, eh, který bude uh, sladěný s různými aktivitami, například eh, bezpečnostní eh, politika nebo tedy železniční politika a tak dále, aby to bylo ve větším souladu s tím přístupem eh, v oblasti té které politiky a ne, aby tady bylo jedno pravidlo, které by platilo pro všechny. Takže když máme třeba tři, čtyři agentury, které jsou zapojeny do jedné politiky, tak aby Eh, vytvořili takový klastr, našli společné zdroje a některé z těchto agentur mohou snížit o 10%, jiné naopak ne. Zodpověděl vaši otázku pan Depre, já to možná čtu špatně, ale tam se hovoří, že přístup případ od případu by měl umožnit dosáhnout snížení o 5% ve všech institucích. Ve všech institucích, v každé instituci, tam to není o, o, o klastru. Myslím, že ten test, to, text to říká jasně. No ale ten text bude pozměněn, říká předseda. Já se snažím pochopit, co říká ten text. Pane Depre, my jsme pochopili, že to musí být o 5%. My to uděláme, ale tam jde o těch 5% navíc, které by měly agentury snížit. Vzpomeňte si na to, že dříve se hovořilo o tom, že by se měly zmrazit počty agentur, to nebylo možné, když se vytvoří nová agentura a okamžitě se musí snížit rozpočet všech existujících agentur. Tak eh, ty postupy, které je třeba provést, ty certifikace a tak dále, tak ty nebudou omezeny, sníženy. Takže to se prostě nedá. Těch 5% my uděláme, jako všechny ostatní instituce. Nám jde o těch 5% navíc. To nám působí ten problém, to přerozdělení v rámci agentur. Já ještě pořád nejsem přesvědčen, protože v tom textu se říká, že váš návrh přináší alternativní řešení k tomu redeployment pool, takže já si myslím, že je to nějaký jiný způsob, jak dosáhnout těch 5%, které by měl přinést ten redeployment pool. Nebo tomu nerozumím. Budeme pokračovat. Vrátíme se k tomu, pane Depre, pokud to bude nutné. V každém případě, pokud jde o místa v agenturách, tak já jsem to pochopil tak, že ta, ten pracovní týden nebo počet hodin se změnil z 35 na 40 hodin a nedošlo ke změně odměňování. Prosím, pokračujte. Yes, uh, so your, your last comment is that... Vaš, to, co jste tedy to, těm dvou posledním řečníkům tam r, jsme ho znovu eh, pana Činy, kam jsme znovu, eh, tedy bylo to k tomu klastrování. Mohu potvrdit a zdůraznit, že na tom se už pracuje na združování eh, administrativní práce třeba u agentur, které působí v oblasti spravedlnosti a vnitra a bezpečnosti. A můžeme se zabývat i novými způsoby klastrování, o tom možná hovořil pan předseda. A to je právě to, na co se těšíme, že bychom mohli přijít i s novými podněty na to, jak združovat činnost. A pak co dělat v případech, kdy je nějaký přebytek v agentuře. Když začnete s nějakým procesem, můžeme si klást otázku, jsou, nějaké, jsou nějaká místa, kde můžeme vytvořit eh, tým, združit činnost a uspořit tím nějaký zdroj, nějaké prostředky, tak či onak. Já samozřejmě nemám dokonalý přehled o všech 41 těchto organizacích, ale obecně jsou dobře zpravovány a jsou efektivní, ale to neznamená, že to nemůžeme zlepšit. Můžeme zavádět nové technologie, může, tím, i tím můžeme uspořit. A eh, rádi budeme pokračovat v tomto dialogu, posilovat dialog na eh, tato témata. A poslední řečník, eh, který se ptal pan Kolmel, tak eh, to, co jste nazval funkční analýzou agentur a je, je její role v jednotlivých oblastech. Opět se tím vracím k, k přístupu případ od případu. To je přesně to, co si slibujeme od diskuze případ od případu. Identifikovat u každé z nich, co se od ní očekává tím myslím, že jsem snad vyčerpal seznam otázek. Děkuji. A nyní dám slovo řediteli DG pro rozpočet z komise, panu Silvano Presovi. Děkuji vám, pane předsedo. Já začnu tak, eh, že nejdříve budu reagovat na otázky pana Kolmela a dalších. To znamená ohledně toho přístupu, jak se rozšiřuje působnost určitých agentur, jak se jim přidávají nové úkoly. Vždycky to jde tedy cestou legislativního postupu, kdy komise navrhne vytvoření nové agentury nebo rozšíření působnosti existující agentury. Jsou k tomu tedy předloženy důvody a také jsou zde finanční fiše, finanční listy, kde se odhadnou potřeby z hlediska lidských zdrojů a z hlediska tedy dalších prostředků, nebo také z hlediska informatiky. To záleží na tom, o jakou oblast se jedná. V okamžiku tedy vyloži, vytvoření nové agentury nebo rozšíření působnosti stávající agentury tak eh, se tam vede vždycky studie ohledně toho, zda je vhodné vytvoření takovéto agentury z hlediska rozpočtového, z hlediska politického a tak dále. A potom na základě těchto odhadů, které budou předvedeny, komise odhadne, jaké další potřeby zde budou do roku 2020, takže my jsme k tomu přistupovali případ od případu. My jsme nedali všechny agentury do jednoho pytle a nepřistupovali jsme k ním paušálně. Ale je to třeba uvést do souladu s cílem, který byl stanoven centrálně, z hora, a sice dosáhnout pětiprocentního snížení počtu zaměstnanců za pět let. A zde tedy přiznávám, že k tomu přistupuji stejně jako pan Depre, protože ta analýza případ od případu nevede k přirozenému výsledku snížení o 5%. Uvedu praktický příklad. Když vezmu všechny požadavky agentur pro rok 2015, tak to je dohromady požadavek o navýšení o 209%, což je vlastně navýšení o téměř o 3%, vůbec nesnížení. Takže Jde nám samozřejmě o to dát prostředky agenturám, aby mohly správně fungovat, ale zároveň chceme, aby postupovali v úsilí o racionalizaci, o zvýšení účinnosti a tak dále. Takže co odlišuje decentralizované agentury od dalších eh, orgánů nebo subjektů, které jsou v tom celkovém počtu 41 té sítě? Měli jsme Joint Technology Initiative, to jsou společné podniky, všechny tedy jsou eh, zastřešeny programem Horizon 2020, tak jsou to specifické projekty, do kterých eh, se snažíme zapojit také soukromé subjekty nebo členské státy. Jedná se o výzkumné projekty. Snažíme se společně dát dohromady různé zdroje financování a tam rozpočet společenství funguje jako katalyzátor prostředků, které potom přicházejí ze soukromých zdrojů a z jiných veřejných eh, zdrojů v Evropské unii. Jsou to tedy trochu jiné mechanismy, rozpočtové mechanismy, i když eh, z administrativního hlediska jsou zde podobnosti, Úkol, který je společný v celé Unii, je ovšem vykonáván stejně. Často se jedná o to, že se snažíme dát dohromady kompetence, které se provádějí na národní úrovni. Takže to byl ten společný podnik Joint Technology Initiatives. A potom pan Gajer se ptal na externí auditory pro agentury, zda je něco naplánováno pro agentury, aby byla tedy provedena tato odpovídající expertíza. Komise dává k dispozici seznam externích auditorů ve své rámcové smlouvě, které používá také ve svých auditních plánech, takže takto je možné získat přehled o kvalifikovaných externích auditorech, kteří byli takto vybráni agentura si musí provést své vlastní výběrové řízení, nicméně tento seznam jim slouží jako vodítko. Ještě se dívám, jestli jsem něco nezapomněl. Ano, je tu ještě jedna věc. Rámec, ve kterém komise předložila svůj návrh, byl takový, že je třeba spolupracovat se všemi agenturami, které již existují, i s těmi, které byly vytvořeny nedávno a tam všude je třeba dosáhnout toho snížení o 5% s těmi novými agenturami, jako je třeba Single Resolution Board, tam komise neusiluje o to, aby se tam provedlo to tež snížení najednou, to je nový prvek, který se objevil později, a ke kterému je třeba přistupovat jinak na základě legislativního návrhu, který byl předložen a je třeba vzít v úvahu také rozpočtové dopady a finanční dopady tohoto rozhodnutí. Omlouvám se, jestli jsem na něco zapomněl. Pokud ano, tak rád odpovím dodatečně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tato upřesnění. Možná se objeví ještě další komentáře po těchto upřesněních, obracím se k panu Depre. Pane předsedo, je zde jedna část mé otázky, která je tedy implicitní a na kterou jsem nedostal odpověď. V tom snížení o 5%, které požaduje komise, se bere v úvahu také to, co je financováno z vlastních zdrojů agentury, tedy ty pracovní místa, která jsou financována z vlastních zdrojů agentury. Já chápu, že se berou eh, v úvahu všechny ty místa, které jsou placeny z rozpočtu, která jsou placena z rozpočtu, protože tady se tedy hovoří o místech, která jsou financována z rozpočtu, ale pokud eh, v agenturách eh, jsou některá místa, která jsou financována z vnějších zdrojů, tak by mě zajímalo, zda to komise bere v úvahu jestli jsou tato místa vyňata z té povinnosti snížení o 5%. No to si nemyslím, říká předseda, ale to se hned dozvíme. Pan Presa. Ano, děkuji, pane předsedo. přístupu komise jsou vzata v úvahu všechna místa, protože meziinstitucionální dohoda nerozlišuje mezi druhem financování agentur a za druhé také proto, že úsilí o racionalizaci a větší efektivitu se uplatňuje na všechny orgány, ať už jsou financovány zcela či částečně ze zdrojů společenství nebo z poplatků, které platí podniky nebo z jiných zdrojů. To je přístup, který je založen na ekonomické racionalitě. Měli bychom dosáhnout té stejné úrovně účinnosti bez ohledu na zdroj financování. Z tohoto hlediska tedy je to pravidlo, které platí pro všechny agentury bez ohledu na druh financování. Kdyby se z toho vyněly věci, nebo tedy vyněla místa, která jsou financována z externích zdrojů, tak eh, by to komplikovalo situaci pro ty agentury, které ještě budou narůstat eh, a které tedy budou eh, narůstat díky tomu přesunu. Pan Maňka? Děkuji, pane předseda. Chápu agentury že když některá sníží své náklady, možná o 5 nebo o 10 tak jí to nemusí ublížit a některé agentuře to může ublížit. Každá je jinak nastavena. Jedna je nastavena tak, že pracuje teď efektivně a kdybychom chtěli snížit její výdaje, tak bychom ovlivnili její výsledky. A jiná tu rezervu má, ale my to nepoznáme, takže si to musíme opravdu nejdříve zrentgenovat a musíme to zjistit, jak to udělat. Proto by bylo dobré, až se bude dělat ten externí audit, kdyby to komise nějakým způsobem řídila a společně připravila podmínky, protože jedna věc je udělat úsporná opatření v samotné agentuře a druhá věc je, že možná auditoři zjistí i to, zda zde funguje možná meziagenturní spolupráce, která by mohla ušetřit další finanční prostředky. Možná jsou zde nějaké rezervy, když budou agentury spolupracovat, tak mohou ušetřit více. Takže by bylo dobré připravit tyto podmínky, mohli bychom si k ním spolu sednout a říct si, tak udělejme společně takovýto a takovýto audit. Protože když řekneme všem agenturám, ať si to udělají sami na sebe, tak to nemusí dobře dopadnout. Takže když už, tak buďme důslední, připravme ty podmínky, posedme se k ním a udělejme to komplexně. Děkuji. Kdo chce odpovědět? Pan Kierum nebo pan Preza? Monsieur Presa? Pan Presa? Vous avez la parole. Máte slovo. Uh, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že žádost o komplexní hodnocení celého systému je zcela legitimní. Já si říkám, jestli by právě ta meziinstitucionální skupina nebyla tím pravým místem, kde by se na tom mohlo pracovat. Kde by se tedy mohly vytvořit podklady, které by potom byly řešeny jako celek, ale zatím takovéto globální hodnocení není naplánováno. Děkuji. No. Pan Kerum má slovo. Merci beaucoup. Uh, to this question, eh, again, I think the... V této otázce, aby uh, tady byla transparentnost agentur, tak um, existuje celá uh, řada auditů Například agentura pro základní práva mm, podstoupila zásadní vyhodnocení před pouhými dvěma lety. No, myslím, že pravidelně každých 4-5 let její postupuje. Mm, doufám, že se to bude dělat zase, protože eh, vám eh, vážná externí instituce eh, řekne, jak jaký, jaké podáváte výkony technicky sociálně a také jak plníte úkoly zainteresovaných stran. Často při takovémhle externím hodnocení samozřejmě nastane eh, problém, že oni přidají eh, pět dalších věcí, kde ty externí eh, zainteresované strany říkají, no oni jako dělají dobře, jako, ale ještě bychom byli rádi, aby dělali to, to, to a to. A my víme o několika dalších agenturách, které mají obdobný problém. A potom to vede eh, k těm debatám, které bychom měli vést, ano. A pane předsedo, já bych možná požádal ředitele eh, agentury pro eh, léčiva, aby nám řekl několik slov, dovolíteli. Ona může říci něco k tedy ke konkrétnímu příběz, uvést konkrétní případ, který by ilustroval naši debatu. My vám nasloucháme. Amen. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že s vámi můžu pohovořit o konkrétní agentuře. A myslím, že to je jeden z příkladů, eh, který ukazuje, jak se jednotlivé agentury liší a jak potřebujeme individuálně posuzovat. Já jsem eh, ředitelem eh, Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti, čili už tam působím další dobu a musím říci, že naše agentura získala v Evropě i mimo Evropu za léta svého působení eh, poměrně slušnou reputaci. A musíme také říci, že eh, jsme vždycky mezi eh, třemi či pěti nejlepšími agenturami, pokud jde o naplňování rozpočtu. Máme 99% závazku a 97% plateb asi tak. Jsme agentura druhé generace, jenom čili už působím nějakých 20 let. A zabýváme se všemi aspekty drog. A máme konkrétní právní e, základ a ten se odráží také e, ohledně od e, aktuálního vývoje, to znamená vývoje nových psychotropních eh, látek. Máme eh, studie, provádíme posouzení nových látek, reagujeme, tedy eh, spolupracujeme s naším vědeckým výborem, na kterém je 16 univerzitních profesorů a tohle je na nejvýš rozvíjející se dynamická oblast naší agentury. Máme hm, k tomu právní základ příslušný a v současné době sledujeme asi 400 látek každý den a 75% z těchto látek bylo objeveno za posledních pět, eh, čty, za poslední čtyři roky. Jinak už to děláme od konce 90. let. A naše agentura má stejný rozpočet eh, od roku 2010. Eh, pohodili jsme, nebo zvládli jsme inflaci. A za těch devět let v ředitelském křesle jsem nikdy nedělal nic jiného, než jsem se držel návrhu komise. Ale minulý rok se situace změnila. Komise navrhla 5% škrt rozpočtu došlo k eh, navýšení eh, všech těch operačních agentur, určitě to potřebovali, a ke snížení toho našeho rozpočtu. Já jsem tehdy dostal velkou podporu ze strany Evropského parlamentu a potom na konci na plenárním zasedání parlament hlasoval proti tomu škrtu a že na eh, rok 2014 dostaneme i rozpočet v roce, z roku 2013. Ale v rámci dohodovacího řízení potom toto bylo obětováno a teď máme rok 2015, kdy komise chce nám opět dát ten snížený rozpočet z roku 2014. Já si upřímně eh, řečeno nedokážu představit, jak bude moci splnit eh, své eh, právní závazky a zajistit kvalitu naší práce, kterou odvádíme už léta. Tady je opravdu třeba, abychom, aby se s námi zacházelo v určité fázi rovně a ten eh, škrt z minulého roku by měl být napraven tak, jak ho eh, minulý rok na plenárním zasedání v eh, říjnu napravil Evropský parlament. Tady konkrétně hovořím o konkrétní dynamické oblasti, kde máme rozšiřující se eh, spektrum psychoaktivních látek, což je velice eh, dynamicky se rozvíjející se oblast. Přesměrovali jsme veškeré zdroje, které jsme mohli z jiných oblastí na toto a agentura už je eh, na hranici svých možností zde. Děkuji. Pane předsedo, v tom dokumentu, který nám byl předán, pane řediteli, eh, ohledně vaší agentury, tak v roce 2014 měli 15 milionů, pak jste měli 15 um, milionů 194 a pak je tam další příjem, což který vstoupnul z jednoho milionu na 540, více než 540 milionů. Co to znamená? E, to jsou projekty IPA a EAP je to technická pomoc eh, kandidátským zemím a zemím eh, v politiky eh, sousedství. Nemá to, nejsou to žádné konkrétní prostředky, které by agentura mohla využít pro sebe. A, a ta zbývající část je a, převážně a, příspěvek Norska, což je nějakých 400 tisíc. To je určitý prostředek a, našeho rozpočtu. Další otázky nejsou? Další připomínky? zástupci agentur. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem Chodze Pinero z Evropské agentury eh, pro eh, bezpečnost letového provozu v Kolíně. Eh, něco bych chtěl říct si k tomu financování poplatky. Stejně jako EASA, my jsme financováni z více než dvou třetin, skoro 80% našeho rozpočtu pochází z poplatků eh, od eh, evropského odvětví. Tohle je dáno prostě eh, situací na trhu. To my ovlivníme. My prostě podporujeme to odvětví a nemůžeme to ovlivnit. Náš prvotní mandát je zajišťovat samozřejmě bezpečnost v Evropské unii, ale za druhé máme konkrétní mandát k podpoře evropského průmyslu tak, aby byl konkurenceschopnější, aby se vytvářely Eh, úspory. Chceme prosazovat ten vnitřní trh, to už je veliká úspora pro celý průmysl, aby byl také konkurenceschopnější navenek. Takže eh, těch 80% našich rozpočtu eh, nemá žádný vliv na evropský rozpočet. Plně je financován z prostředků odvětví a myslím, že bychom měli opravdu zvažovat škrt v této části rozpočtu, protože to nemá dopad na evropský rozpočet. Děkuji. Děkuji za toto upřesnění. Ještě někdo jiný se hlásí o slovo? Ne, takže možná ještě otázku na pana Presu v tomto velmi zajímavém dokumentu. Bylo mi možné ještě doplnit eh, určité prvky, které se týkají peněžních prostředků, které mají k dispozici jednotlivé agentury. Možná by to bylo zajímavé pro naši Komise pro náš výbor také. Děkuji, pane předsedo, za tuto otázku, protože mohu také trošku dělat reklamu těm dokumentům, které produkujeme. Máme také dokument, pracovní dokument, který je přiložen k návrhu rozpočtu. Má 600 stran, dokonce i více. A je tam spousta informací o jednotlivých agenturách a je tam také situace ohledně plnění, jsou tam také administrativní, rozpočtové aspekty. Takže ta vaše otázka, zda mají tedy k dispozici nějaké ty peněžní prostředky. Normálně, když se připravuje rozpočet, tak se bere v úvahu také plnění agentur z předcházejícího roku. Takže tam, kde je nadbytek, to znamená rozdíl mezi výdaji a příjmy agentur, tak to vždycky bereme v úvahu při rozpočtování dotací na následující rok, pro který připravujeme rozpočet. V tom smyslu, že tyto přebytky jsou vráceny do agentury, je to tedy příjem, který je zohledněn, počítá se s ním a o to se můžou snížit ty čerstvé prostředky, čerstvé zdroje, které dáváme do rozpočtu. Je zde také pobídka, motivace k tomu, aby to rozpočtování bylo co nejpřesnější. Tam, kde jsou velké přebytky, více než 5 rozpočtu, tak tam zavádíme určité pokuty, abych tak řekl, pro to rozpočtování na následující rok. To znamená, že tam zbytečně nedáváme peníze do rozpočtu agentury, protože víme, že by je stejně nevyužila. Takže právě toto je motivace, která vede agentury k tomu, aby s tím pracovali velmi přesně. Pokud jde o ty peněžní prostředky, které mají agentury k dispozici, u agentury, která je plně financ, samofinancovatelná, tak tam je přebytek, který se vytvořil časem a který neustále narůstal. A po diskusi se rozhodlo, že bude využit na určité projekty v dané oblasti. Samozřejmě vytvoření rozpočtu, tedy přebytku, který se navyšuje, v agentuře, to je taková anomálie, protože cílem agentury není kumulovat eh, profit, eh, kumulovat přebytek, mají poskytovat služby, ať už společenství, nebo průmyslu, nebo všem institucím. Rozpočtování tedy musí být prováděno tak, aby se nehromadily zbytečně přebytky v některých agenturách. Děkuji, děkuji za toto upřesnění. Já jsem si tedy vyslechl vaše odpověď, ale myslím, že každá z těchto agentur musí vést účetnictví, které bude uvádět eh, informace o tom, jaká mají aktiva, jaké mají dluhy a tak dále. Takže by nebylo neužitečné, abychom měli konsolidovaný přehled o té majetkové situaci agentur, protože někdy jsme překvapeni tím, co může být dáno do rezerv eh, tu či onda. Já si myslím, že je to doplňková informace, která by pro nás mohla být zajímavá. Dobrá, pokud tedy nemáte další otázky, tak já jen poděkuji delegaci trojky která nám zde prezentovala situaci agentur, ty problémy, na které agentury narážejí, aby se vypořádali s tou potřebou snížit právní výdaje, snížit počet zaměstnanců a přitom plnit nové úkoly. To je citlivé téma. A je vždycky jednoduché rovnou navrhnout eh, paušální snížení, ale důležité je věnovat se těmto agenturám jako specifickým individuálním subjektům. Hovoří se také o možnosti vytvoření klastrů, aby se našly možnosti synergického působení a spolupráce agentur, které přispívají ke splnění jednoho politického cíle. K tomu se ještě určitě vrátíme. Byla vytvořena pracovní skupina meziinstitucionální pracovní skupina. Takže, pánové z agentur, já vás chci ujistit, že rozpočtový výbor bude sledovat vaši práci, věnujeme tomu velkou pozornost a vítáme vaši snahu doložit vaše úsilí o snižování výdajů, které jsou veřejnými výdaji. Možná bychom se měli také zamyslet nad vlastními zdroji, které mohou představovat eh, velký zdroj financování pro agentury, které mají institucionální úkol, které mají za cíl regulovat eh, finanční trhy, finanční, tedy bankovní operátory, aby se předcházelo systémovým rizikům. A aniž by se narušila jejich nezávislost tyto agentury na základě mm, právních podmínek, které přijala rada a parlament, tak mohou z těchto prostředků přinášet doplnění svého rozpočtu. Děkuji kolegům, kteří se zúčastnili debaty. Znovu se uvidíme po prázdninách. nemyslím si, že máme na pořadu jednání ještě nějaký další bod. Takže já se s vámi loučím, přeji vám hezkou dovolenou. Zahájíme práci velmi brzy, protože už 3. října, eh, pardon, 3. září se zde znovu sejdeme. Takže naberte síly, protože Hned po prázdninách eh, budeme mít eh, velkou práci s rozpočtem Musíme se vypořádat s tou hromadou nezaplacených faktur. To trochu snižuje autoritu Evropské unie. Takže děkuji, přeji vám hezké prázdniny a končím zasedání.